Bon, on va commencer. Hein. Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite à... Drazí kolegové, dámy a pánové, zaujměte prosím vaše místa. Ta bruselská čtvrt hodinka již uplynula a naše jednání je zahájeno. Chtěl bych se ujistit, že návrh pořadu jednání, tak jak byl navržen, může být přijat. Je to tak? A mám tady sdělení ohledně rozhodnutí, které bylo přijato včera koordinátory našeho výboru. Nejdříve jsme jmenovali představitele z hlediska změny finančního nařízení, které souvisí s revizí víceletého finančního rámce polovice období Návrhy eh, pozměňovacích návrhů ohledně interinstitucionální dohody mezi parlamentem, radou a komisí ohledně rozpočtové kázně a mm, rozpočtové spolupráce s cílem jaksi příkladného hospodaření, to bylo další rozhodnutí, které jsme přijali. Dále jsme se rozhodli ohledně uvolnění prostředků eh, z Fondu pro naléhavé situace. Je to pan Olbricht paní Tomáš. To jsou zpravodajové. A co se týče mm, e, soudného rozpočtu Evropské unie a příslušných pravidel, tady máme pravidlo 55, tedy z hlediska společných výborů. A sice je to náš výbor a výbor pro kontrolu rozpočtu. A tady e, pro tuto otázku musíme určit zpravodaje. A co se týče prodloužení trvání Evropského fondu pro strategické investice. A co se týče vytvoření fondu, European Investment Advisory Help na základě 55. Tady prodlužujeme to, co bylo vypracováno v rámci první verze EFSI a Jose Manuel Fernández bude naším navrhovatelem, zpravodajem. A co se týče Evropského fondu pro udržitelný rozvoj a e, e, subvence ohledně EFSD, tak zde náš výbor chce být příslušným výborem a zpravodaj bude nominován EPP. Dále zde máme záruky z hlediska Evropské investiční banky. Jsou to záruky z hlediska finančních transakcí mimo Evropskou unii. To je Eder Gardia Zabal, který bude zpravodajem. A dále zde máme Záruční fond pro vnější aktivity. Zpravodaj bude nominován socialisty a demokraty. A co se týče eh, podpory internetu a propojování v rámci místních eh, orgánů, tak tady bude eh, představitel jmenován GUE. A dále, co se týče zaměstnanosti a návrhu, který s tím souvisí, tak zpravodaj bude určen EPP. Dále koordinátoři také schválili harmonogram zasedání našeho výboru na rok 2017. Koordinátoři rozhodli také o následujících misích v rámci 2017. Tunisko. Zelený týden od 20. do 24. února. Palestina. Zelený týden od 22. do 26. května. A Severní Irsko. Opět terkesový týden 17 až 21. června. Takže vidíte, že koordinátoři se <laughs> drželi eh, předpovědí počasí. Koordinátoři také rozhodli o následujících slyšeních v roce 2017 příprava víceletého finančního rámce po roce 2020. Pan Olbricht a paní Tomáš budou zodpovědné osoby. Dále. Financování evropských fondů, strukturálních a investičních fondů. A propojení mezi těmito fondy a dalšími investičními fondy. Pan Fernandez bude zodpovědnou osobou. A co se týče dalšího bodu, bude Eder Zagal, odpovědní koordinátoři, také rozhodli o vypracování následujících expertíz. Studie ohledně synergie mezi eh, příspěvky do rozpočtu EU a národními rozpočty, stanovení tohoto eh, cíle z hlediska přehledu. Takže bude to váš předseda, který bude zodpovědný. A dále Společná zemědělská politika a workshop. Pan Ašverc a pan Ali budou zodpovědné osoby. Studie, která jak si bude zkoumat multikritiální aspekta pro diferencování projektů, které mohou být e, zainvestovány finančními nástroji z hlediska finančních fondů a z hlediska finančních eh, subvencí v některých oborech a z hlediska seznamu eh, těchto sektorů opět pan Jirgel Zavar. A co se týče co se týče dalšího projektu. Do members wish to build on the 2012 study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 and the impact of the real content of principles such as unity, annuality or transparency. Responsable, Monsieur Fernandez. Pan Fernandez bude zodpovědný za eh, tento projekt. Dále koordináři rozhodli jmenovat pana Negresku jako člena, který bude zastupovat náš výbor eh, v rámci petiční sítě a paní Geringer Adenberg bude náhradnice. A nakonec, co se týče odměňování v souvislosti s obnovením speciální eh, smlouvy z hlediska mírového procesu v Kolumbii. To je akce, která byla potvrzena ESVČ 30. Eh, srpna. Tady nebudeme eh, požadovat výměnu názorů ohledně a výměnu pracovníků Evropské unie podle článku 123. Takže to byla rozhodnutí, která byla přijata koordinátory v rámci zasedání, které se konalo včera odpoledne. A to je také sdělení, které jsem vám chtěl předat v této souvislosti. Dostali jste eh, také zápisy, nebo lépe řečeno návrhy zápisů z, 19, z 9, 25. června, 14. 15. září 2016. Máte nějaké námitky ke změní těchto návrhů zápisů? Žádné námitky? Takže tyto zápisy budou v této podobě schváleny. A nyní se dostáváme k tématu, které je stěžení. Jedná se o revizi víceletého finančního rámce a také eh, se jedná o změny finančního nařízení. To bylo také obsahem jednání včera odpoledne na zasedání koordinátorů. A, mm, jak si obávali jsme se toho, že paní Georgieva nás nebude moci provázet během našeho vyjednávání s radou. V určitý komžik jsme měli tuto domněnku, ale podceňovali jsme význam portugalské diplomacie v tomto ohledu. Takže paní Georgieva se vrací a bude se účastnit našeho jednání. Jsme tak trochu rozpolceni. Na jedné straně jsme byli všichni přesvědčeni, že paní Georgieva měla všechny vlastnosti pro to, aby byla vynikajícím generálním tajemníkem OSN. Ale na druhé straně už po dobu dvou let jsme si uvědomili, do jaké míry ona se angažovala a do jaké míry můžeme mít velmi plodnou spolupráci s paní Georgievou. Takže eh, paní Georgieva se nám vrátila. A nyní eh, předám slovo našim spolu zpravodajům. Je to pan Olbricht a paní Tomáš. Nejdřív pan Olbricht bude hovořit jako první. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl členům výboru sdělit, jakou dynamiku nabral proces týkající se přeskumu víceletého finančního rámce. Chci připomenout, že nařízení týkajícího se víceletého rámce je stanovena povinnost pro střednědobý přeskum takzvaný povolební střednědobá revize a po jejím provedení pokud je zapotřebí nebo kdykoliv je vhodné, tak by měla proběhnout tato revize. My, jakožto parlament, jsme v červenci navrhli po celé řadě slyšení, eh, analýz, jsme představili politický postoj parlamentu, kde se stanoví, že z toho, eh, co víme, na základě našich analýz je situace taková, že Potřebujeme tento přeskum, tedy ten výraz S appropriate, je vhodný. To znamená, tedy pokud se to tu stanoví, měli bychom to provést. A proto tu navrhujeme celou řadu změn, které berou v potaz v první řadě ty stropy, za druhé flexibilitu, za třetí také nový mechanismus, jako například ten pro přebytek v eh, položkách eh, závazku po roce 2020. A komise nám sdělila, že lhůta pro postoj komise je mm, prosinec 2016, nicméně komise již předložila návrh v září a Doufám, že tedy závěrečná slova pro eh, revizi a rozhodnutí ohledně rámce ze strany komise a potvrzení parlamentu, to znamená celého tohoto procesu, bude před koncem roku 2016 v tom návrhu komise bude několik návrhů. V první řadě změny v rozpočtu 2017, také změny ve víceletém finančním rámci a za třetí změny 15 nařízení, zejména finančních nařízení. My, jakožto zpravodajové paní Toma a já, navrhujeme, abychom to probrali naléhavým postupem a představili tedy náš postoj eh, nebo naši reakci na tento postoj komise. Tato reakce by měla být velice rychlá a velice jasná, protože ten eh, návrh, pokud má být dokončen teda do prosince, tak jediná možnost, jak to udělat, je využít plenárku v říjnu, to znamená za dva týdny. A z toho důvodu navrhujeme, aby bychom měli druhé usnesení parlamentu jakožto reakci na návrh komise a tento návrh, eh, tedy návrh toho textu, bude připraven zítra a my s kolegyní Tomán eh, představíme ty základní prvky tohoto našeho postoje parlamentu a Samozřejmě, že v tomto návrhu textu bychom se rádi vrátili k našemu návrhu a ještě chci tedy připomenout, co v tom návrhu z července bylo. Eh, v několika místech bychom chtěli prokázat, jaký byl ten návrh parlamentu a jaký je návrh komise, protože víme, že postoje rady mohou být odlišné. Ještě bych také chtěl říci, že rada eh, je tedy instituce, která může odsouhlasit provedení revize to by nám usnadnilo ten postup, anebo může rada říci ne tomu přeskumu a potom parlament k tomu, jak si nebude mít co říct, že budeme tak nějak úplně eh, stranou toho procesu. A z toho důvodu bychom rádi navrhli, jakožto zpravodajové, aby to bylo napojeno na ty nástroje, které máme k dispozici jakožto parlament, tedy rozpočet 2017. To znamená, měli bychom tu učinit velice jasné propojení s tím rozpočtem na příští rok a říct, že očekáváme, aby rada provedla opravdovou revizi zejména tedy, že součást té revize je v rozpočtu na rok 2017. A toto by mělo být zaznamenáno tedy v tomto usnesení, že je tu tedy jasné propojení s rozpočtem 2017. Tedy pokud eh, Rada nechce provést eh, žádný přeskum, tak eh, se budeme mít tedy jasný postoj k rozpočtu 2017. A ještě chci také připomenout, nebo že vyjádříme tedy uspokojení nad tím, že komise odsouhlasila to provedení revize, že v tom návrhu komise je toto zmíněno, což je tedy velice důležité a pro nás jako parlament uspokojivé. Nicméně zároveň bychom chtěli také vyjádřit to, že litujeme, že nepřevzala úplně závěry parlamentu, co se týče stropu, protože my jsme v našem červencovém postoji navrhli právě změny v těch stropů, zejména v 1A a 1B, ve trojce a ve čtyřce. Ehm, tak eh, jsme tedy vyjádřili, že to, co máme nyní, není dostačující k splnění našich cílů a záměru Evropské unie jako takové. Tedy máme politické záměry, ale nemáme dostatek prostředků a to by se tedy mělo odrážet v té změně e, stropu. No a, a zejména bychom chtěli připomenout v tomto usnesení, že došlo k některým škrtům v horizontu 2020 a v CEF a v Evropském fondu pro strategické investice. A my tedy očekáváme, že e, ty sliby budou naplněny, že ty položky e, závazku dosáhnou stejné úrovně jako v letech 2014 a 2015 že tam dojde k podstatnému navýšení zdrojů dostupných pro řešení migrantské situace a uprchlické krize jako v, let, e, v kapitolách 3 a 4 to znamená, že kromě těch možných návrhů, které jsme učinili a které zřejmě popíše paní Toma, tam stanovíme, že jsme spokojeni s tou navrženou revizi, ale nejsme spokojeni s mírou změn a že si stále myslíme, že máme dostatek prostředků k splnění těch záměrů, zejména co se týče eh, dopadu EFSI na horizont 2020, CEF a 3 a 4. To je z mé strany vše a nyní bych předal slovo kolegyni, aby to doplnila, co se bude tedy nacházet v návrhu textu představeném zítra. Děkuji. Děkuji, pane eh, Olbrichte, a nyní má slovo paní Toma. Děkuji, pane předsedo. Jak říkal pan Olbricht, je to usnesení v nalehavé, krátké chceme, aby bylo co nejúčinnější, takže jsme tady zohlednili e, návrhy, které parlament odhlasoval a e, v porovnání s tím, co předložila komise, na jedné straně e, jak si je to uspokojivé, na druhé straně jde o požadavky. Co se týče nástrojů flexibility, připomínáme za prvé starý požadavek parlamentu, aby e, zvláštní nástroje byly započítány mimo stropy, protože v opačném případě, pokud by byly e, započítávány do stropů, tak bychom ještě zhoršovali krizi plateb. Takže platby by nemohly být uskutečněny, jestliže Eh, položky v, ve zvláštních nástrojích byly započítávány do stropu. Eh, takže ono to v, komi, v textu komise není upřesněno. K té flexibilitě eh, dále oceňujeme návrhy flexibility, hm, co se týče omezení pro používání celkové E, marže závazků a oceňujeme a podporujeme to, že nástroj flexibility i rezerva na naléhavou pomoc byla rozšířena nebo bylo její rozšíření a posílení navrženo, ale i tak nedosahujeme výše, kterou parlament odhlasoval v červenci 2016, která e, představovala zdvojnásobení. Co se e, týče Eh, navýšení krizové rezervy eh, eh, u závazků, kde my jaksi oceňujeme postoj komise. Musíme, přestože tedy nemáme právo iniciativy, ale k tomu slouží zprávy z vlastní iniciativy, tak oceňujeme, že komise tu myšlenku převzala, ale připomínáme, že cílem rozpočtu Unie je, aby byl plně využitý. A jeho provádění má být kompletní. Takže převody nebo, nebo eh, no, převody jsou způsobené vlastně tím, že není náležitě využit takže si nemyslíme, že krizová rezerva by mohla být tvořena pouze těmito neprovedenými závazky, protože pokud bychom náležitě využili celý rozpočet, pak by nezbyly prostředky na krizovou rezervu. Čili tady je vlastně protiklad, který je potřeba vyřešit. Oceňujeme dále eh, zjednodušení eh, nařízení, finančního nařízení a my jsme to ve zprávě z vlastní iniciativy uváděli, že v tomto víceletém finančním rámci je, došlo buď ke spoždění na začátku, nebo k nevyužití eh, strukturálních fondů ve značném rozsahu, což představuje problémy, takže to zjednodušení považujeme za příhodné. Parlament bude e, projednávat otázku prodloužení záručního fondu pro investice. Nejde o to zkoumat všechny okolnosti a podmínky tohoto nového fondu, který komise e, předkládá, protože e, k tomuto záručnímu fondu budou vypracovány jiné zprávy, ale chceme, nebo žádáme aby bylo jasně stanoveno, jaké finanční důsledky tento garanční fond bude mít. Takže jako zpravodajové k rozpočtu a, a k přeskumu VFR, eh, po tom, eh, co říkal pan Olbricht, rozpočet 2017 a, a zpráva o o přeskumu eh, nás vedou k tomu, že je potřeba, aby tam ty finanční důsledky byly jasné a to z té zprávy zatím nevyplývá usnesení musí také zmiňovat přípravu víceletého finančního rámce po roce 2020. My jsme to uvedli ve zprávě z vlastní iniciativy a zdůrazňujeme, že e, v souvislosti se závazky rady e, při e, těch jednáních, tak doufáme, že v roce, že v víceletém eh, rámci po roce 2020 budou eh, nové závazky v tomto směru, takže my se budeme věnovat otázce trvání eh, světleneckých fondů a rizika nebezpečného vysunutí těchto nástrojů mimo rozpočet Unie a potom samozřejmě je tu otázka vlastních zdrojů, což je základní podmínka eh, rozpočtu hodného toho jména. Děkuji. Takže zítra budeme eh, komunikovat o tom návrhu, bude předmětem hlasování na plenárce. V posledním říjnovém týdnu, až se sejdeme, ve Štrasburku. Bylo mi řečeno, že ve 12.10? Alors, demain. Ne, zítra. Ne ve 12.10, ale 12.10. Návrh bude předložen bude dán k dispozici zítra. A lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je stanovena do 14. října v poledne, v pátek v poledne. 24. října budeme ve Štrasburku. Rozpočtový výbor bude hlasovat o návrhu usnesení. Tento návrh usnesení bude předmětem rozpravy a hlasování na plenárce 26. a 27. října. Co se týče informací, které nám sdělili pan Olbricht a paní Toma, otevírám diskusi a dávám slovo panu Fernandezovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, v první řadě chtěl poděkovat za eh, velkou práci obou zpravodajů a také za práci komisi, která předložila návrh, který je dobrým základem, takový dobrý výchozí bod pro jednání eh, z hlediska parlamentu je to návrh, který nás neuspokojuje, nicméně je to návrh, ze kterého může vzejít dobrý kompromis. Vycházíme tedy z jasného stanoviska, tedy, že všichni souhlasíme a předpokládám, že stejně tak rada si to uvědomuje, že je zapotřebí provést přeskum ale to, že je zapotřebí přeskum, to není pro parlament, je to důležité pro víceletý finanční rámec, pro zájmy a pro přejaté závazky ze strany Rady. My všichni víme, že Evropská unie potřebuje investice, všichni víme, že Evropská unie potřebuje zjednodušení svých nařízení, důkaz toho, že je zapotřebí lepší vynakládání z prostředky. To jsou ty opravné rozpočty, které budeme mít tady k projednání, zejména ten s číslem 4. Prověřili jsme, že strukturální investiční fondy nejsou vykonávány takovou rychlostí, jak by měly. A pouze chceme tedy na pomoci radě, aby prostě nepřišla o důvěryhodnost v očích občanů protože Rada prostě na sebe vzala závazky vůči evropským občanům a jedinou věc, o kterou parlament žádá, aby ty přijaté závazky přijaté radou byly prostě splněny. A já si tedy uvědomuji, já ostatně ani na to nenahlížím jinak, že by eh, rada měla říct, ano, my si přejeme splnit to, co jsme slíbili. Takže my v podstatě toto žádáme v té revizi víceletého finančního rámce. Máme tu VFR 2014 až 2020, který je jaksi ještě štíhlejší než ten předchozí 2007 až 2013. My tu říkáme, my chceme provést, vykonat to, co bylo slíbeno. Nepřejeme si, aby ty eh, závazky, které jsme přijali vůči podnikům, vůči univerzitám, vůči mladým, vůči zemědělcům, vůči regionům, vůči všem institucím, aby jaksi byly nesplněny. Myslím si, že v dané chvíli, kdy se nacházíme, eh, tato diskuze by měla být provedena na úrovni členských států. Takže já si myslím, že členské státy by při nejmenším měly mít takovou ambici, jakou má nyní náš parlament. Tedy naše sdělení je velice jasné, velice jednoduché. To, co bylo schváleno pro období 2014 až 2020, to prostě chceme vykonat. No a proto potřebujeme flexibilitu, proto potřebujeme v určitých případech revidovat ty prostředky, protože samotná rada například navrhla určitý předstih ve vykonávání té politiky pro mládež, pro zaměstnanost mladých 2014 až 2015 o 6 miliard, které byly jak eh, my, měly být rozpočteny pro období 2014 až 2020. Tedy sama rada tehdy řekla, že ty částky, které máme pro tu iniciativu zaměstnanosti mladých pro období 2014 až 20, nepostačuje pro celé období. No a co my na to řekneme? Ano, řekneme členským státům, je to pravda, těch 6 miliard bylo na období 2014 i 15 a teď potřebujeme dodatečné prostředky pro splnění tohoto záměru a v této oblasti souhlasíme s radou. V podstatě jsme radu požádali také o to, aby všechna ta prohlášení, ty její deklarace se jaksi zobrazily v konkrétní akce. A tady si připomínám Šumanovo prohlášení, v němž opravdová solidarita se provádí konkrétními kroky. Teď bych mohl uchopit, eh, jak si být inspirován tou větou a říct, že prohlášení rady by se mělo zobrazit v opravdové reálné kroky a to zase musí mít nezbytné financování. Takže já doufám, že také samotná rada řekne, že návrh komise je dobrým pracovním základem, ale my chceme zajít ještě dál, abychom respektovali ty závazky, které máme vůči občanům. Ehm. Děkuji za toto velmi slibné vyjádření. <laughs> To je pěkný den. Jsme nyní ještě v období, které jak si slibuje určitou uspokojenost a vyvolává určitou euforii. Doufám, že to bude uh, trvat. Pan Ragal. Merci, prezident. Děkuji, pane předsedo. Takže poté, co jsem si vyslechl pana Fernandeše, tak už tu mám tedy jasný určitý stimul. Přejeme si zajít ještě dál, protože v opačném případě je to opravdu nedostačující. Takže to, co nám vysvětlili zpravodajové pan Olbrecht a paní Toma, to je velice jasné a rozumné a myslím si, že to odpovídá i tomu, co tu zaznělo včera na zasedání koordinátorů. Pouze bych k tomu doplnil takové malé zamyšlení. To společné jednání týkající se přeskumu 2016-2017, ano, s tím souhlasím. Asi to není v tom logickém pořadí, jak by to mělo být. V prvním řadě by to mělo být tedy víceletý finanční rámec, mít tedy ten rámec jasně definován a pak tedy část po části by se jednalo o tom, o těch možných úpravách na rok 2016, jak to bude vypadat na rok 2017 a podobně. Nicméně, ale je to lepší, než prostě jednoduše schválit eh, rozpočet na příští rok bez nějaké revize ale asi souhlasíme všichni s tím, že je tu určité riziko, eh, že bez toho eh, globálního jednání by se tu tak nějak hrála jenom eh, určitá část celé té hry. Pokud tedy to ustojíme jako parlament, tak to bude dobré. Pokud ne, tak ten výsledek může být mnohem horší než eh, ta naše počáteční eh, očekávání. Já naprosto souhlasím s tím, co řekli tři předřečníci, tedy eh, pořád jsme kdyby v červenci a ne v říjnu, protože vlastně bychom neměli pokročit do dalšího měsíce, pokud nesplníme to, co jsme řekli už v tom červenci. Je tu tedy jasný závazek vůči všem těm e, skupinám, když si přejeme získat jaksi konkrétní výsledek. Budeme mít tedy formální revizi. Komise slíbila, že k tomu dojde, tedy eh, je to obsaženo v jejím návrhu. Nicméně, jak říká pan Fernandeš, není to zrovna ta revize, kterou parlament nebo vlastně Evropa potřebuje ale tedy komise vlastně jenom plní to, co již bylo rozhodnuto v roce 2013. Tehdy se hovořilo o tom, že se přijal rozpočet na 2014 až 20 se závazkem provedení přeskumu, takže tady jsme nevyhráli nějakou bitvu, jenom plní to, co slíbili ten návrh tedy stále ještě nahony vzdálený od našeho návrhu z července a to ve všech oblastech. Tak ještě k tomu, co řekl pan Olbricht a co sdílím 1A, 1B, okruhy 3 a 4, růst, koheze, interní Evropa, externí Evropa, tady všude, jak si neplníme naše závazky nebo nesplníme je, pokud nebudeme velice silně a rázně obhajovat ty záměry navýšit všechny tyto okruhy, všechny tyto položky rozpočtu a cíle eh, strategie 2020, COSME, Erasmus, CEF, eh, iniciativa pro zaměstnanost z mládeže. Tady eh, možná nevím, zda to budou spíš kosmetické úpravy, protože tady vlastně ty přesuny jsou zase na základě škrtů v jiných oblastech. Třeba uh, Eh, politika eh, rozvoje, CEF se to také dotklo, takže toto vše musíme brát v potaz a to stejným eh, způsobem jako určitá kritéria pro růst, jako jsou například nástroje pro flexibilitu nebo naléhavé položky. Tady také nemůžeme naprosto vyčerpat všechny ty marže flexibility. To asi nejde ruku v ruce s naším konceptem. Pak ta krizová rezerva, tady vidíme, jak to s ní vypadá v reálu, jak je efektivní a jak je v reálu prostě nápomocná. jak říkal pan Fernandez, eh, ta miliarda nebo ty miliardy pro tu uh, zaměstnanost mládeže, to je velice málo. Jasně poukazuje, že jak je tato oblast zásadní a jak potřebuje navýšit. Stejně navýšení v CEF a uh, v strategii 2020 asi zase nekompenzují ty škrty v uh, nástroji EFSI tady je to otázka ztráty kredibility, takže prostě nemůžeme Eh, si myslet, že tady z toho vzejdou všichni pozitivně. A myslím si, že je potřeby um, ehm, um, ehm, ještě připomenout grants to loans, ty záruky půjček. Myslím, že nemůžeme nějak pasivně, jakožto parlament, toto přijmout, protože bychom vlastně eh, z toho finančního rámce něco tak nějak eh, odebírali a měnit celou tu filozofii, aniž by se to prostě do hloubky projednalo. Takže myslím si, že otázku, kterou je třeba položit, tento, ráme, tento rozpočet v rámci tohoto finančního rámce přispěje k tomu boji eh, proti té nezaměstnanosti, zastaví tu nezaměstnanost, splní ten cíl, podpoří to růst, ano či ne. No a s tímto návrhem komise určitě ne přispěje tento rozpočet eh, k vyřešení problémů soudržnosti, eh, eh, snižování nesrovnalostí v našich zemích. Určitě ne. Je dostačující, aby pro svými prostředky řešil migrantskou krizi, krizi migrační pohyby z vnějšku do Evropy. Určitě odpovědě tady také ne. Je důležité, jakou roli tedy bude hrát Evropa eh, na globální scéně, zda bude mít prostředky na bezpečnost, zajištění ochrany na hranicích. Tady zase odpovědě ne. Takže vyzývám všechny, abychom zachovali toho ducha z července, abychom neustoupili ani o milimetr a šli společně do toho jednání, ale abychom byli vybaveni, eh, abychom si vybojovali tedy vítězství. Děkuji, pan Karmel. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl srdečně poděkovat za tu práci našich zpravodajů a musím říci, že jako frakce si uvědomujeme, že samozřejmě nutné přepracovat VFR, i když máme poněkud jiné závěry. Já bych chtěl tedy objasnit stručně, o co se jedná. Především tady jde o otázku, kým způsobem Budeme spolupracovat na evropské úrovni, to znamená ty tři instituce plus členské státy Evropské unie. Chtěl bych to dělit na netopláce a netopříjemce. Ale úplně jak si není možné odhlížet od této problematiky, proto jsem někdy překvapen, když se tady tak tváříme, jako kdybychom mohli vydávat peníze, že samozřejmě je naším právem požadovat tyto finanční prostředky, ale musíme být realisté. Musíme si uvědomit, co chtějí členské státy a co chtějí občané. A tento rok jsme zažili dramatické změny. V létě jsme zažili Brexit. Nikdo s tím nepočítal, ani já ne. Já bych se byl býval vsadil o mnoho peněz, že k tomu nedojde. A došlo k tomu. Takže mm, tady samozřejmě to pozměnilo postupy evropských institucí a musíme si uvědomit, že občané nevždy chtějí více programů. Samozřejmě jsme zajedno v tom, že musíme řešit nezaměstnanost v Evropě, zvláště nezaměstnanost mladých. A mm, například eh, musíme tedy počítat s prostředky na vzdělávání. To je nesporné. Ale musíme si položit otázku, Zda to můžeme lépe učinit na úrovni těch států, členských států, například v některých případech mohou fungovat tyto státy lépe a máme mnoho příkladů pro to. Nemůžeme eh, říkat eh, v Bruselu, že máme jaksi jednotnou problematiku, že to musíme tady jednotným způsobem řešit. Ale pokud tady máme různé legislativy, tak je opravdu problematické zde vytvořit jednotnou legislativu, podle které bude 28 států fungovat. Takže já se domnívám, a naše politická skupina se také domnívá, že bude dobré využít přepracování VFR k tomu, abychom zbavili Evropskou unii byrokracie. To znamená, abychom se omezili na podstatné body a abychom zde vydávali peníze. A v takovém případě můžeme potom eh, požadovat seriózním způsobem více prostředků musíme prokázat, že eh, tady dochází skutečné výkonnosti. A um, ostatně to je to, co očekávají občané od nás. Není možné jenom říkat, chceme prostě více eh, peněz. Musíme to eh, kdy se to poměřuje pouze tedy poměrem z hlediska obyvatelstva, z hlediska HDP, Eh, já si myslím, že tento přístup nás neponuse, neposune dál. My chceme také eh, přeskum nebo přepracování, ale musíme přemýšlet nad tím, zda eh, stanovení cílů, které byly stanoveny před 30-40 lety, zda tyto cíle jsou stále aktuální. Takže musím říct, že já mám eh, sympatie eh, ohledně zemědělské hm, oblasti problematiky. Sice tady eh, nehrozí nějaký hladomor, a, ale musíme si položit otázku, zda bychom neměli novým způsobem přerozdělovat naše finanční prostředky. Děkuji. Paní Grasle. Mnohokrát děkuji. To, co zde zaznělo z hlediska pana zpravodaje Olbrichta, bylo velice zajímavé, protože musíme také zlepšit transparentnost z hlediska používání finančních prostředků. A to je příkazné, musíme mít lepší přehled, musíme mít spolehlivější přehled ohledně toho, co se děje s finančními nástroji, jaké částky byly vydány, jaké tady nebyly vyplaceny. Takže eh, musíme si uvědomit, že také některé finanční eh, nástroje eh, jsou nevyužívány. Vždy je to tak trošku v tom přehledu poněkud zkrášleno. Musíme se tedy snažit vyřešit ty hlavní problémy a myslím si, že přístup paní Tomas, která hovořila o tom, že se musíme pokusit učinit si určitý přehled o těch problémech, které tady existují a že bychom toho měli využít z hlediska revize VFR, to je naprosto nutné. Samozřejmě, že tady si musíme uvědomit eh, také problematiku boje proti nezaměstnanosti mladých. A musíme si uvědomit, že eh, ne vždy ta kompetence na evropské úrovni. Musí tady státy eh, sami jednat. Víte, že celou řadu let tady nedocházelo k aktivitám. Takže proč my bychom měli na sebe brát eh, věci, kde nemáme právní základ, kde nemáme kompetence? Proč se snažíme nějakým způsobem splikovat řešení těchto otázek? Já si myslím, že eh, Evropská unie není eh, tím vyníkem, který způsobil to vysokou nezaměstnanost mladých lidí. Eh, je to otázka členských států, kteří nerealizovali reformy. Co se týče VFR, Myslím si, že tady musíme zohlednit také otázku Brexitu. Víte, že Britové zatím tu žádost oficiálně nepodali, ale jde tady o to, jakým způsobem budeme přistupovat k závazkům a k společnému mění v případě, kdy určitý členský stát vystoupí. Já si myslím, že musíme hovořit o této otázce. První otázka je, jak budeme přistupovat k této situaci, kdy odchází členský stát a kdy zde vznikne v podstatě určité prázdno po tomto eh, státě. Musíme také eh, se podívat na mm, majetek. Máme 6,7 miliard, ale máme tady také vysoké závazky. Takže je tady negativní zůstatek. A samozřejmě, pokud odchází určitý členský stát, on musí na sebe převzít také část odpovědnosti z hlediska tohoto negativního zůstatku. Takže by bylo dobré, kdyby naše diskuse se zaměřila i na tuto otázku. Jistě, musíme se odkazovat na Brexit, přesto všechno, protože tato záležitost bude mít dopad na, na ten závěr FVFR. Takže v našem usnesení musíme se zmínit o těch aspektech Brexitu, tak jak se budou projevovat kolem roku 2018-2019. Jose Manuel Eh, od, bude eh, hovořit o této záležitost. Uvidíme, jaké jsou tady ztráty z hlediska vystoupení Británie, například z hlediska devizového kurzu, porovnání tedy Libry a eura. Eh, a nyní má slovo paní Gadia Zabal. Děkuji, pane předsedo. Už tu zaznělo mnohé z toho, co ten návrh musí obsahovat a zejména jaké, jaký je tedy postoj tohoto parlamentu ohledně finančního rámce. Samozřejmě, že návrh komise v té oblasti flexibility, s tím souhlasíme, protože jde vlastně v souladu s tím, co si přál parlament, tedy co je třeba udělat, zlepšit ten nástroj flexibility, odstraňujeme ty limity pro tu globální eh, marži pro závazky a platby. Máme tu navíc krizovou rezervu, což byl požadavek parlamentu. K té eh, krizové rezervě mám určité pochybnosti. Ta myšlenka, je eh, dobrá, ale aby se to financovalo ze závazku, to nevím. Tedy, že prostě ty prostředky eh, do té finanční rezervy se stahují třeba ze strukturálních fondů, to nevím. Ale kromě tedy eh, té flexibility tady dobrou cestou a víme, že je zapotřebí, tak eh, jak tu zazněla ta oblast konkrétních eh, čísel, tak tady to není uspokojové. Ehm, v rámci Junckerova plánu se museli škrtnout nějaké 2 miliardy z horizontu 2200 a vrací se, vrací se tam jenom 400 milionů. To znamená nejen, že se vlastně takto zaobíráme těmi prostředky z doby před Junckerovým plánem, ale zacházíme ještě dál. A pak jsou tu jiné položky, které opravdu potřebují více eh, prostředků. Je to nejen program Kosme, Erasmus, ti všichni fungují dobře. Iniciativa zaměstnanosti mládeže, tady zareaguji eh, na paní Gresle, protože nesouhlasím s tím, co řekla. Samozřejmě, nezaměstnanost mladých to není něco, co vytvořila Evropská unie, to samozřejmě ale je to problém, který prostě musíme vyřešit jako Evropská unie. Nevím, zda na to máme pravomoce nebo ne, to je diskutabilní, zda je nezaměstnanost národním problémem nebo ne, ale solidarita je určitě věcí celé unie a Evropská unie také není zodpovědná za to, že jsou tu bohatší nebo chudší země, ale máme prostě fondy solidarity, třeba kohezní strukturální fondy, což je vlastně solidarita mezi členskými státy. No a myslím, že to samé je tedy s tou garancí zaměstnanosti eh, pro mladé. Je třeba jít stejnou cestou, protože některé země jsou na tom hůř a právě otázka mladých, to zase není jenom problém některých zemí, ale celé Unie. Takže je třeba vynaložit úsilí, aby se více financovala tato iniciativa pro zaměstnanost mladých. Viděli jsme zhodnocení komise, tato hodnotí pozitivně, samozřejmě z možností neustálých zlepšení, ale je třeba na tom zapracovat. A pak ještě takovou obecnou připomínku, která je spíše nasměřována na radu a doufám, že se to radě předá. Bohužel tedy eh, čas prokázal, že parlament měl pravdu. Pokaždé, když jsme upozornili na nějaký problém, když jsme řekli, že je tu něco zapotřebí, když jsme prostě předložili na stůl nějakou prioritu nebo nedostatek nějakého financování, tak nám to čas nakonec potvrdil. Bylo to v eh, období krizi těch plateb, kdy prostě eh, najednou se to prodlužovalo, až tady bylo přes 20 milionů, které se nesplatily. Eh, u vyjednávání finančního rámce se to také prokázalo, že za dva a půl roku se ukázaly limity té flexibility rozpočtu a pak jsou tu prostě položky eh, v tom mm, rozpočtu, kde vidíme, že to jasně nestačí, že to vůbec nesplní ty záměry, jak říkal pan Maragal. Kež bychom tu měli prostředky, abychom splnili záměry, nebo alespoň, abychom jaksi dostáli svému slovu. Takže eh, je vidět, že tady jsme měli pravdu, tak doufám, že i rada si to uvědomí, že tedy to, o co žádá tento parlament, je zásadní, je to nezbytné, abychom mohli pokračovat v těch dalších čtyřech letech abychom ukázali našim občanům, že bereme prostě tyhle věci vážně a že když hovoříme o rozpočtu, tak hovoříme o problémech lidí, mladých, uprchlíků a že tu máme nyní výbornou příležitost pro to, abychom napravili to, co jsme neuměli a nebo nevěděli, když jsme vyjednávali o tom finančním rámci. Takže doufám, že tentokrát to uděláme trošku lépe. Merci. Děkuji. Pan Delano. Ano, pane předsedo, i já bych chtěl ocenit práci spolu s pravodajů a návrh naléhavého usnesení jako mm, velice pertinentní, relevantní a je mm, potřeba, aby to šlo rychle a úderně. Je tu celá řada e, významných kroků k větší e, pružnosti. Otázka ohledně jaksi vysouvání finančních nástrojů mimo rozpočet a nedostatečnost návrhů, které jsou činěny. Hodně se hovoří o okruzích A, B, 3 a 4 a já bych rád také upozornil na dvojku. Nejintegrovanější evropská politika si zaslouží podporu. Chci vás informovat, že Spojené státy například zemědělství podporují dvakrát více než je Unie e, na obyvatele a Čína třikrát víc než Evropská unie na obyvatele. Takže Evropská unie má také povinnost pomáhat svému zemědělství, které je takovým zvláštním Eh, odvětvím, které podléhá různým krizím, eh, zdravotním, eh, klimatickým, volatilitě cen, ekologickým kritériím a, a omezením. A myslím si, že přestože pan Golmel říká, že v Evropě se každý nají do syta, o čemž já ani nejsem plně mm, přesvědčen, tak jinde mnozí se nenajedí. Eh, do a takže by bylo chybou, jestliže bychom ty prostředky hm, potom eh, používali, eh, museli používat na humanitární pomoc. Takže já u toho okruhu 2 tam bych kladl velký důraz. Děkuji a nyní má slovo paní Udy. Děkuji. Je ta míra nebo ten dopad změny kurzovního, kur, eh, změny kurzu Libry, eh, to se projevuje a rozhodně moje země jak si za to platí. Ale eh, to, k čemu má dojít v důsledku referenda, zdaleka nekončí a článek 50 ještě ani nebyl aktivován, takže ani nezačala jednání o Brexitu zatím. Takže já bych požádala kolegy, eh, aby prosím nezaujímali předčasná stanoviska k situaci, která teprve nastane a k dopadům na evropský rozpočet, eh, protože ta jednání teprve, budou, teprve začnou. Co se týče práce eh, spoluspravodajů, na přeskumu VFR. Jedna z věcí, o kterou jsem chtěla požádat, je právě FC2, a, dobře, tedy eh, toho um, fondu, aby, a, aby rozpočet Eh, aby eh, jak si ty jednotlivé nástroje eh, byly součástí evropského rozpočtu. Zatím není jasné, jaké budou dopady FC na přesuny z, v rámci rozpočtu. Merci. Děkuji. Pan Manka. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s většinou kolegů, kteří se vyjádřili a myslím, že eh, při VFR musíme počítat eh, hlavně s našimi hlavními prioritami a to je růst a Eh, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. To se týká eh, z garančního investičního fondu eh, a celé řady výborných projektů. Minulý týden pan Juncker v plénu říkal, že od roku 2014 jsme dokázali v EU vytvořit 2,4 miliony pracovních míst pro mládež a to bylo také díky našemu projektu podpora mladých lidí. Takže Eh, pak eh, se, já nechápu, proč komise nenavrhla žádný závazek ani pro roky 2016, ani pro rok 2017, když je to naše hlavní priorita. A skutečně bylo dosaženo velkého úspěchu. A zeptáte se třeba zástupců členských zemí, tak oni vám řeknou, že i když tito mladí lidé dostali podporu třeba na půl roku, tak 80% z nich už zůstalo v zaměstnání i po skončení té podpory, čili má obrovský obrovský efekt a proto stojí za to vyčlenit prostředky i na, toto, na tuto podporu, protože když zaměstnáme miliony mladých lidí, je to takové perpetuum mobile i ekonomicky. Takže jak jinak máme podpořit naše hlavní priority? A trochu jsem zklamaný, že když je takový projekt do té míry úspěšný a my po jeho ukončení nedokážeme ho vyhodnotit hned a trvá nám to celý rok 2016 a na konci října zjistíme, jak je to báječné, ale zatím jsme ztratili dva roky. Takže tak by to nešlo. Jestliže máme mít dobré, nestačí mít dobré teoretické myšlenky, ale také dobrý management. To, co přináší velký efekt pro naše hlavní priority, to máme řešit v první řadě a ne to odkládat. Děkuji. Takže tím končí rozprava eh, k eh, tomuto návrhu, na němž zpravodajové pracují. Navazuje to vlastně na jejich práci eh, na přeskumu víceletého finančního rámce. A on víceletý finanční rámec byl přijatý na podzim roku 2013 a tehdy jsme dost nemohli předjímat krizi, migrační krizi, která následovala a v důsledku arabského jara a, a nárůst ekonomické migrace ze subsaharské Afriky. A na jaře Eh, jak si eh, vznik té obrovské brány, která nastala v oblasti migrace po rozpadu libijského státu. My musíme dokázat, že když státy žádají Evropskou unii, aby něco podnikala místo nich, aby Eh, měli možnost eh, jednak členské státy něco ušetřit a abychom dokázali, že Evropská unie představuje specifickou výhodu, když se taková akce uskuteční. A na to je potřeba nalézt správné argumenty, abychom radou přesvědčili. A musíme zdůraznit poselství, které může slyšet veřejné mínění v jednotlivých členských zemích. Ono je snadné, aby rada řekla, že parlament je rozhazovačný, ale abychom eh, nespadli do této pasti, musíme. Ono, eh, rada jakoby eh, utahuje opasky a, a jakoby sehrává pozitivní roli a my musíme dokázat, že když členské státy něco odmítají dělat sami, tak musíme dokázat, že když tu operaci řídí Evropa, je to lepší a já důvěřuji zpravodajům, že najdou správné argumenty, protože my musíme oslovit Evropany, nejenom radu. Jakmile to pochopí veřejné mínění, tak pak bude tlačit na vlády členských zemí a rada potom bude věnovat více pozornosti eh, požadavkům Evropského parlamentu. Dobrá, takže děkuji Pani Toma Olbrich, panu Olbrichtovi. Pane Olbrichte, prosím. Budu hovořit mateštinou. Pane předsedající, já chtěl bych eh, poděkovat, že... Pane předsedo, chtěl bych eh, vám poděkovat za všechny vaše připomínky a chci připomenout, že náš červencový návrh a tento návrh vedou, nebo jsou výsledkem slyšení a analýz, které jsme provedli nejedná se o politické stanovisko, které by znamenalo jenom změnu pro změnu. Tak tomu není. Vzhledem k analýze skutečností konstatujeme, že tento systém je určen k dalšímu přeskumu a k změnám, protože tento systém nemůže fungovat eh, bez, eh, ne, nemůžeme vidět třeba, jak bude fungovat v, v rámci různých překážek a paralelně s tím, paralelně s diskusí o řádném využívání finančních prostředků, je potřeba také zjednodušit eh, celý systém paralelně s tím, nestačí jenom přerozdělit prostředky z jedné položky do druhé, zjednodušení je tu ten, to klíčové heslo. Komise navrhuje dokončit eh, tu práci do června 2017 a do prosince 2017 ten nový návrh víceletého finančního rámce by měl být hotový tak, aby se začalo pracovat už na no, dalším víceletém finančním rámci. Takže eh, v nařízení je uvedeno, že k přeskumu má dojít v souvislosti s prioritami. My teď musíme prokázat, že se situace změnila proti situaci před třemi lety, takže priority se změnily, nové výzvy musíme řešit eh, v souvislosti s uprchlickou krizí, a e, samozřejmě v souvislosti s, Brex- s ohlášeným Brexitem. Takže e, musíme rozhodnout o nových e, věcech, nových prioritách hm, a já si myslím, že pozice kolegů z našeho výboru vlastně schvalují, podporují naší práci a teď odpovídám panu Kornelovi, Tento mechanismus má jednak omezit byrokracii, jednak zlepšit fungování a poté lze žádat více prostředků. Teoreticky já s tím souhlasím, ale když budeme postupovat takto, tak to může věci ještě více zkomplikovat a taky může být pozdě e, žádat nové prostředky teprve po zjednodušení byrokracie. Ale souhlasím s vámi, že bez zlepšení kvality e, výdajů ničeho nedosáhneme. A ještě poslední poznámka, pane předsedo. My jsme v červenci navrhli, aby e, prostředky, přebytky zůstaly v rozpočtu. Víme, že je to téměř Mission Impossible, e, dali jsme to na stůl a máme konkrétní výsledky. Třeba 7 miliard, eh, které jsou eh, již rezervovány v rozpočtu, které budou přerozděleny členským státům. To je argument. My nechceme víc peněz, ale nechme ty peníze v rozpočtu. Vím, že eh, finan, ministři financí chtějí vrácení a přerozdělení těchto přebytků, ale veřejnost by díky tomu argumentu měla pochopit, že my nechceme víc peněz, chceme je lépe využít. DAP 4, DAP 4 Eh, dokazuje, že jsme měli pravdu, když jsme to navrhovali. Děkuji za toto upřesnění. Chcete, paní Toma, něco přidat? Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda přesvědčila většinu těch vystují, vystupujících, možná to je zbytečné, protože oni o tom jsou již přesvědčení. My tady nejsme proto, abychom požadovali více peněz. Pro koho a na co v podstatě? v podstatě 99% těch prostředků zase vrací do těch členských států, takže o to tady nejde. Pan Fernandeš o tom hovořil. My musíme být jednoduše realisté. Samozřejmě, že každý má víceméně evropskou eh, politickou citlivost a vnitrostátní nebo národní citlivost. Já myslím, že my jsme naším počínáním prokázali, že tady nejde o parlament, a to říkal pan předseda, není to parlament, který na každém summitu oznámí nová evropská opatření. Ve většině případů je to rada, která tak postupuje. A přitom my konstatujeme s velkou objektivitou, že tady je určitý rozpor mezi tím politickým oznámením a těmi prostředky, které jsou dány k dispozici na realizaci těchto oznámení. A to je velmi závažné pro demokracii, pro Evropu a pro politiku. Protože politiky pak nejsou důvěryhodné. Oznámení, po kterém nenásledují činy, protože tady nejsou prostředky na to počínání, to je to, co způsobuje pokles důvěryhodnosti naší demokracie. Jde opravdu velmi závažnou věc. Já samozřejmě nepochopuji o tom, že každý má určitou evropskou citlivost a že se jedná o evropský projekt. Nicméně musíme mít minimum realistického přístupu, abychom tyto věci eh, realizovali demokraticky jednoznačně a politicky odpovědně. Já si myslím, že my jsme velmi laskaví v tomto usnesení. Dokonce si kladu otázku, zda bychom neměli trošku přitvrdit v tomto usnesení, protože já se domnívám, že jsme příliš rozumní v porovnání s tím, jak bych to vyjádřila, nechci být úplně zlá, v porovnání s, s demagogií, kterou často slyšíme na samitech rady v rámci jednotlivých jednání. Chtěla jsem pouze říci, že my, my se snažíme konkrétně vyjádřit politické zaměření, eh, o kterých se nerozhoduje paní Gressler na úrovni rozpočtového výboru, například z hlediska nezaměstnanosti mladých a zemědělství. To není záležitost, která se v podstatě rozhoduje na naší úrovni. Jsou další výbory a jiná fora, kde se o tom rozhoduje. Jakmile tady ale máme toto rozhodnutí a většinově je odhlasováno, tak ho musíme aplikovat a o to se snažíme a snažíme se samozřejmě také zohlednit naše evropské zaměření. Děkuji. Takže dostáváme se na závěr této diskuse. My dobře cítíme, že pravděpodobně jsme tady v určitém závěru eh, cyklu. Eh, jde o to, že v podstatě jde o institucionální problém. Ten eh, rozpočet je jenom výrazem určitého politického projektu. A někdy máme dojem, že někteří členové rady, pokud to nejsou všichni členové eh, eh, rady, prostě se zaměřují zvláště na budoucí volby a mají někdy potíže, jak si vidět dále než do konání příštích voleb. A to, co tady zdůraznila paní Tomas, jak si ten rozpor je zde mezi commitments a payments, to znamená mezi závazky a platbami. A já se zabývám těmi platbami, protože to je to, co se objevuje v tom ročním rozpočtu. Ale ten rozpor se prohlubuje. A nakonec pan Olbricht o tom hovořil. Hovořil o regulaci. I tady máme důležitou problematiku. Měli bychom udělat šetření a bylo by dobré, aby všichni poslanci šli do terénu a vyslechli si představitele institucí, představitele občanů, aby zjistili, jakým způsobem vlastně to prožívá Evropa, pokud se například organizuje výběrové řízení. Víte, že tam musíte vyrobit dokumentaci, která má 50 stránek. Je to opravdu někdy šílené. Já jsem se setkal se zástupci výzkumu a ti mi řekli, že vznikly firmy, které eh, vlastně kterým se platí za to, že oni eh, jak si eh, celou tu evropskou složku vyřeší a dokonce potom získávají procento, určité procento v případě úspěšného završení. Takže vlastně tady potřebujete určité dekodéry a není možné, aby toto fungovalo i nadále, tak to musíme opravdu se zbavit této byrokracie, musíme rozplést tyto propletence. A paní Gresle chtěla říct, že tady musíme udělat pořádek. Parlament jako takový je vlastně tvůrce pravidel a tvůrce i té složitosti. Takže je tady méně kontrol ex ante, a je nutné zvýšit vyhodnocování méně z formálního hlediska, protože často se kritizuje určitý projekt kvůli tomu, že tam není CVčko a, a říká se, to je ta chyba. My ale musíme hodnotit kvalitu daného projektu a to je mnohem obtížnější. Tato výměna názorů samozřejmě by nebyla postačující, kdybychom si nevyslechli stanovisko komise. Paní Kamillo? Vrátila se paní Georgieva? Ano, pane předsedo. Byla zpátky hned 24 hodin po rozhodnutí OSN. Je naprosto ve formě. Ona se omlouvá, že dnes se nemůže účastnit této diskuzi. Řekněte jí, že byla velice dobře zastoupena zde. Děkuji. Ale bude se účastnit budoucích jednání a trialogů. Je připravena. Dovolte mi, abych udělala tři poznámky po této diskusi, kterou vnímám jako velmi zajímavou. Zaprvé bych chtěla poděkovat parlamentu za tuto práci. Myslím, že zpravodajové pracovali velmi dobře. A jsem velice ráda, že jsem si vyslechla, že minimálně tentokrát jste spokojeni s prací komise ne po každé se to podaří, abychom jaksi zaznamenali tyto pochvaly a jsme rádi, protože jsme na tom velmi pracovali. Je to ambiciozní a důvěryhodný a rozumný návrh. Jsem ráda, že mohu konstatovat, že většina zástupců parlamentu přijímají tyto mm, aspekty. Sice chcete jít dále, ale pochopili jste velice dobře ty hlavní aspekty, které jsme dali do tohoto návrhu. Za druhé, chtěla bych říci, že máme v úmyslu předložit návrh opravného rozpočtu 2017, abychom právě vyjádřili tu revizi VFR. A ostatně budeme mít příležitost se tím zabývat v těch budoucích týdnech. A za třetí, chtěla bych něco vyjasnit. Paní Tomas řekla, že komise nebyla explicitní z hlediska zacházení se speciálními nástroji, zda například eh, ty členské státy jsou eh, pod anebo nad tím rámcem. Eh, musím vám jenom říci, že mm, komise vždy chtěla, aby ty platby byly nad touto úrovní a šlo vždy o mm, prognózy. Dělali jsme samozřejmě prognózy až do roku 2020, tak abychom mm, mohli připravit eh, tuto revizi VFR. A vycházeli jsme eh, z těch eh, připomínek a úvah, které nám předložili právě členské státy v případě, že tyto eh, stropy byly jaksi překonány. My jsme mm, uvedli, že naše návrhy mohou být předloženy v rámci této revize VFR, aniž by se měnily stropy, které byly stanoveny roku 2013. V každém případě se těšíme na návrh Evropského parlamentu a doufám, že budeme mít možnost dospět k dohodě do konce roku a to je cílem komise. Děkuji. V podstatě bych se chtěl zeptat, zda nejde o ten hlavní cíl v tomto jednání. Jde o to, abychom vyřešili to, co bylo předmětem konfliktu mezi parlamentem a rady. Byla tady schoda ohledně toho, že speciální nástroje jsou nad stropem, jakmile se jednalo o závazky, ale nikoli platby. To je naprosto pokrytecká situace. A možná jedna z věcí, které jsou ve hře, bude dosáhnout toho, aby rada uznala, že, že eh, ty platby v podstatě budou moci být na úrovni těch stropů, které eh, jsou tady stanoveny z hlediska těchto speciálních nástrojů. Přeji vám mnoho štěstí v této záležitosti. Jde o reakce veřejnosti. Jde totiž o to, že pokud se stanoví strop, tak není pro veřejnost pochopitelné, že eh, se toho stropu nedosáhne, že se nevyčerpá ta částka, která je na úrovni stropu vzhledem k té krizi, která existuje. Takže jsme rádi, eh, že eh, zpravodajové takto zapracovali. Ještě jednou vám blahopřeji. A nyní budeme hovořit o opravném rozpočtu který se týká roku 2016. Je to opravdu rozpočet číslo 4. A pokud s tím souhlasí pan Fernandeš, mohli bychom hovořili o NOR 4 a NOR 5. Jedná se o to, abychom to propojili s ratifikací, které, ke které nedávno došlo ohledně vlastních zdrojů. To jsme dostali minulý týden v pátek. Musíme také vyjasnit tu záležitost s vlastními zdroji. Jistě si všichni pamatují, že se protlačila změna, o které se hovořilo již před dvěma roky, týkalo se to hlavně Velké Británie. Takže je tady otázka, zda máme počítat s tím, že jednou za dva roky vždy dojde ke změně ohledně vlastních zdrojů. Takže bylo by dobré, aby se nám dostalo vysvětlení k této věci. Pane Fernandeš. Vy jste zpravodajem pro tento rozpočet 2016. Opravný rozpočet číslo čtyři znamená, řekl bych to jedním slovem, neplnění. Je to více než 7 miliard eur v eh, politice soudržnosti a, a tedy 7 miliard, které byly slíbeny a které které se znovu vracejí do kapes členských států, což je situace, a následně po té, co jsme již zmínili, že ty převzaté závazky vůči podnikům, vůči mladým v oblasti e, vzdělání, profesních otázek, závazky vůči místním a regionálním orgánům, vůči univerzitám, závazky pro inteligentní udržitelný růst, inkluzivní růst, prostě toto vše se neplní. A tady mluvíme o 28 členských státech a mluvíme o více než 270 regionech členských států. Je to 7 miliard eur v politice soudržnosti které se vracejí do kapes členských států. Členské státy by měly být smutné na touto situaci a zdá se, že někteří jsou spokojení, že si dávají peníze do kapes, ale to jsou eh, jak se takové zkompromitované prostředky, protože v konečném důsledku tam budou muset znovu vložit ty prostředky, aby se eh, jak si dali do rovnováhy ty úrovně. Prostředku. Jaký druh demokracie tu tedy máme? Proč těch 7 eh, miliard je nevykonaných v rámci politiky soudržnosti? Kdo za to může? Pravidla členských států, které stále ještě komplikují tu legislativu, která sama o sobě není jednoduchá. No a pak také komise eh, má míru zodpovědnosti. Já tedy z té zodpovědnosti nevylučuji ani tento parlament, ani komisi. Rada to je ten velký zodpovědný činitel a pak členské státy, které dostávají ty prostředky, jsou hodně zodpovědné. Více než polovina těch řídících orgánů ještě jaksi nebyla jmenována. Tyto prostředky jsou výsostně důležité pro růst, pro investice, pro sociální, společenskou soudržnost, územní soudržnost Evropské unie. A to dokazuje ještě další věc, tedy, že je zapotřebí v zájmu důvěryhodnosti a váženosti Evropské unie v rámci tedy respektování, plnění toho, co bylo slíbeno, je prostě zapotřebí revize víceletého finančního rámce. Potřebujeme méně byrokracie, potřebujeme uh, opravdu větší rychlost, prostřednictvím které se jaksi naslech, naslýchá těm eh, nepokojům v duších našich občanů. Prostě jednoduše slíbit, eh, splnit, co se slíbilo. Je to otázka 7 eh, miliard a několik stovek milionů v oblasti politiky soudržnosti v Evropě. To znamená také, že tu budeme mít závažné problémy s platbami v nadcházejících letech protože toto jsou prostředky, které jak si byly slíbené, které se vracejí do členských států, ale ty autorizace, ty jsou pořád zablokovány tam, takže budeme tu mít platby pro ta povolení, pro ta očekávání, které se vytvářejí v každém regionu jsou tu určité otázky, za které prostě eh, musím reagovat, které chci položit Evropské komisi protože je to také určitá anticipace v poskytování z evropských strategických eh, plánů, eh, Junckerova plánu, 73 milionů eh, eur v těch autorizacích. My tu ještě nemáme provedené to prodlužování, ale je to zapotřebí už pro tento lok. Ne, nemáme tu nějaké prodloužení Junckerova plánu Evropského strukturálního strategického plánu a bude zapotřebí 79 milionů eur. A to proč? Protože v roce 2006 se vychází z toho, že tento, tato částka nebude zapotřebí, protože, eh, jak se zdá, v roce 2016 se schválí toto prodloužení Evropského fondu pro strategické investice. Vidím také, že v položce 3 je eh, navýšení, to je ta problematika bezpečnostních otázek a otázek migrace, problematika uprchlíků 250 eh, v těch závazcích a, o několik, a 10 milionů v platbách. A já si říkám, zda těch 10 milionů v platbách eh, stačí a také, co se týče tohoto opravného rozpočtu číslo 4, jsou tu také určité nejasnosti, které ale se jaksi objasňují. Máme tu ty opravy Spojeného království, ano, jsou tu ty opravy za rok 2012, 13, 14, 73 milionů za rok 2012, dalších několik milionů za rok 2014 a dalších za, něk- za rok 2015. Ale pak jsou tu další rabaty, jiné kompenzace které vlastně tak nějak nebereme v potaz. Například je to snížení o čtvrtinu, aby se čelilo těmto opravám. U čtyřech členských států Rakousko, Německo, Nizozemsko, a Dánsko, které mají také jiné kompenzace, které nejsou vždy úplně jasné. A v tomto opravném rozpočtu číslo 4 je zaintegrovaná taky 134 milionů eur v pokutách, což je vlastně pro nás zisk a to je využito jako kompenzaci Eh, o, o snižování hodnoty liber, následně pro Brexitu to bylo několik milion, hodnota několika milionů eur, takže dostali kompenzaci. Pak jsou tu ještě další otázky komisi, které bych chtěl položit v rámci navrhopravného rozpočtu číslo 4 se tu hovoří také o výkonu v rámci fondu AMIF. Tady eh, hovoříme o 100% rozpočtovém výkonu, ovšem 10% těch 160 eh, milionů bylo otevřeno pro relokaci uprchlíků, takže bych chtěl vědět, jak tyto eh, jak si položky jsou autorizovány a jak se eh, vykonávají v rámci té relokace uprchlíků. Pak další otázka a tady bych chtěl přejít k opravnému rozpočtu číslo 5, abych vyhověl přání pana předsedy. Bylo téměř zapotřebí eh, se znovu vzdělat vysokoškolsky, abych pochopil všechny ty rámce, eh, to znamená taková takové vysokoškolské vzdělání v rámci evropského rozpočtu, abych zjistil, co jsou to vlastně ty vlastní zdroje vzhledem k, těm srážkám, těm srážkám srážek, ve světle těch hrabatů a pak tu tady prokazuje ještě jednu věc, že je třeba všechno zjednodušit i u těch vlastních zdrojů, aby ten rozpočet byl uchopitelný pro jakéhokoliv občana Evropské unie. Zase se tu objevují o kompenzace, nejen ten britský šek, ale také jakýsi šek pro Švédsko, Dánsko, Nizozemsko a Rakousko. A my tady hovoříme o rozhodnutí, které se týká vlastních zdrojů pro tento víceletý finanční rámec, které o, o, eh, jak si nutí k opravám ve všech členských státech. Členské státy už s tím počítají, to je něco, řekněme, mechanického. Jsou tu státy, které obdrží podstatnou částku, jiné státy budou muset jak si tam eh, znovu eh, vložit nějaké prostředky, ale z rozpočtového hlediska je to pro nás neutrální. Interně ta úprava, co se týče příspěvků členských států, to, to tady bude tady takto využíváno. Takže já kladu otázku komisi, zda ty částky, zda se s nimi již počítalo ze strany členských států již pro ten rozpočet 2016 nebo až na rok 2017. A je to také otázka napojená na ten opravný rozpočet číslo 4. Zda to očekávání ze strany členských států ovlivní jejich tedy příspěvky i na rok 2016 a, a nebo zda tedy to saldo z roku 2016 pak se přesune na požadavky na rok 2017. To je důležité, aby to tu bylo velice jasné pro ten opravný rozpočet eh, číslo 5, zda tedy ty opravy, které jsou některé podstatné, tak zda má komise již tu informaci, zda ta eh, eh, rozpočtová ustanovení jsou jenom pro rok 2016, zda s tím počítají na tento rok nebo až na následující rok, protože by to mohly být určité prodlevy a v podstatě teprve nyní byl ukončen ten proces opravy takže eh, jak to s tím vypadá? Na závěr tedy chci říci, že jako vždy jsme připraveni přijmout opravný rozpočet číslo 4 a číslo 5. Nevím ale, zda je rada připravena, protože toto by znamenalo, že by rada musela být připravena, ochotná vyjednávat revizi víceletého finančního rámci, protože, jak jsem právě prokázal, tyto opravné rozpočty jasně ukazují, že je zapotřebí té revize víceletého finančního rámce. A my chceme vědět, do jaké míry je rada ochotná zapracovat na tom, abychom mohli pokročit k těm eh, revizím finančního rámce a chci vědět tedy, jakou míru ochoty tady má rada, aby se pokročilo v tom jednání. Pokud by to mělo jít tou cestou urychleného postupu, my bychom si to přáli v rámci jednání s radou. Pokud tedy rada prokáže dobrou víru, ochotu a vůli, tak to postupovat a jednat rychle v rámci té revize VFR. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji, pane Fernandézi. Takže možná bychom už mohli oslovit paní Calvino, aby odpověděla na otázky, které generální zpravodaj položil. Yes, uh... Ano, děkuji. Já asi do podrobností zacházet nebudu uh, v případě NOR 4, protože dobře víte, máme tu dvě odlišné věci. Jednak to je ten běžný globální transfer, ke kterému dochází v této části roku, abychom viděli, že platby, které nebudou použity, mohly být využity v jiné části rozpočtu, kde jsou potřeba. A tady máme eh, posílené některé programy, třeba v okruhu 1A, eh, v okruhu 3, eh, po využití eh, prostředků nevyužitých v jiných oblastech. Čili do těchto podrobností zacházet nebudu, to parlament dobře zná. Nord 4 má další velkou věc a sice Eh, souvisí to se snížením celkového rozpočtu, především v důsledku spoždění eh, při implementaci eh, okruhu 1b, tedy strukturálních fondů. To je to, co žádal pan Fernandez a to souvisí zhruba se snížením o 7,3 miliardy, především v okruhu 1b a potom ještě menší omezení, snížení v jiných oblastech a Tady e, se poukazovalo na důsledky byrokracie a podobně. Já bych jenom chtěla ale říci, e, že informace, které my jsme dostali ohledně toho, proč k těm zdržením došlo, za prvé, e, nezastírejme si, že N plus 2 a přechod k M plus 3 vedlo k určitému omezení, snižuje to disciplínu a naléhavost implementace a to nemůžeme ignorovat, e, protože to tempo e, implementace vlastně potom pokračuje po celou dobu VFR e, to nemůžeme ignorovat. Za druhé, stávající VFR zahrnuje několik ex ante kondicionalit, je to makrokondicionalita a některé další kondicionality, které mají zajistit, že jednotlivé členské státy vytvořily odpovídající administrativní a jiné legislativní systémy a požadavky předtím, než budou prostředky využity. A to rozhodně také sehrálo roli v tom spoždění. Podle posledních informací, které mám koncem tohoto roku, by naplnění kondicialit mělo být do, dokončeno a e, vyžaduje to samozřejmě veliké úsilí. A e, jedná se o implementaci ducha stávajícího VFR. Za třetí, spoždění e, při e, implementaci programů, to také mělo na to vliv. Dále členské státy se hodně zaměřily na implementaci programů 2007 až 2013. My jsme je hodně podporovali ze strany komise, aby došlo k maximální absorpci a proto to administrativní úsilí se doposavať soustředovalo na toto a konečně je potřeba zjednodušit pravidla a to Eh, víte, že komise položila na stůl ambiciozní návrh, 15 legislativních návrhů, eh, už to tady bylo zmíněno. Takže to je jedna část té rovnice. Ale nechtěla bych to příliš zjednodušovat a tvrdit, že to je jediný důvod, proč ty programy nebyly implementovány, jak se naplánovalo. došlo k značnému snížení plateb samozřejmě v důsledku eh, implementace, spoždění implementace strukturálních fondů. A tady navrhujeme využít tuto příležitost, aby došlo k pořádnému posílení v oblasti závazku, teda teď se přesouvám k závazkům NOR 4, kdy my navrhujeme navýšení závazku eh, výrazné když asi ne, vzhledem k celkovým částkám, především u okruhu 3, aby to odpovídalo stávající eh, bezpečnostní a uprchlické krizi. Takže my navrhujeme poslední tranči eh, závazku 15 milionů, 10 milionů do nového nástroje eh, na podporu bezpečnosti a uprchlíků. A pan Fernandez se ptal, jestli to dobře chápu, jestli těch 10 milionů bude stačit. Já, my si myslíme, že to bude stačit. Cílem toho posílení je připravit eh, na zimu eh, uprchlické tábory v Řecku, kolegové v DG Home a DV DG Eco e, se domnívají, že by to stačit mohlo a pokud by nestačilo, tak budeme hledat e, prostředky ještě jinde. Také navrhujeme doplnění AMIF a ICF e, v závazcích, pokud budete chtít více podrobností, tak vám můžeme dát více informací ohledně AMIF. Snažíme se být připraveni reagovat na potřeby, které se zatím rýsují na obzoru. Máme ehm, zatím nevyřízený požadavek z Bulharska, pravděpodobně eh, budou, vyplynou požadavky z, z titulu relokace. Rozpočet 2016 už využil celý nástroj flexibility, takže my navrhujeme Eh, využít kontingenční marži, aby rok 2016 eh, využil však nevyužité prostředky z okruhu 5, aby se neomezoval manévrovací prostor v nadcházejících letech. Pan Fernandez uh, hovořil také o uh, frontloadingu FC. Uh, to nepředjímá nijak stávající jednání o rozšíření EFSI v druhé části VFR. My jsme viděli, že tady je možnost transferovat prostředky z energetického nástroje už v roce 2013 a toto bychom mohli v roce 2016 eh, jak si využít tak, abychom nezatěžovali rozpočty dalších roků, ale to nesouvisí s návrhem, který jsme položili na stůl k FC2, a o kterých e, se bude jednat v nadcházejících týdnech. To jsou, myslím, nejdůležitější věci, jenom možná zmíním také návrh posílit e, e, agenturu Frontex na ochranu hranic a pobřeží, kdy se jedná o navýšení pracovníků, ale to by nemělo mít dopad eh, z rozpočtového hlediska. Co se týče výdajů, to jsou, myslím, ty hlavní věci. Zaznělo pár otázek ohledně příjmů a přeskumu příjmů v NOR 4, ale hlavně v NOR 5, eh, kde eh, se odráží Eh, vlastně dopady eh, nového rozhodnutí ohledně vlastních zdrojů. Ratifikační proces skončil, poslední bylo Rumunsko a to nám notifikovalo ratifikaci koncem září, takže celá ratifikace všemi členskými prostředky byla dokončena a vstoupila v platnost 1 října. To je hotovo. A nyní se tomu musíme věnovat, co se týče upřes, u, upřesňování příjmů jednotlivých členských zemí. Jak víte, nové rozhodnutí o vlastních zdrojích chce zahrnout nový evropský systém veřejných účtů a e, výběr e, e, prostředků z daní a cel z 20 na 25 a potom jsou tam určité rabaty, které vy jste také zmínili v rámci toho celého složitého systému a já jsem moc ráda, že tady máme Stefana eh, eh, Lenera, eh, který je účetní expert, který by mohl, když tak odpovědět další otázky v tomto směru. A taky jsme navrhli právě NOR 5 a členské státy byly informovány? Ano, byly. Byli informováni v červenci teď dostali podrobnější informace, většina z nich už to zahrnula do rozpočtu, pokud my víme, aspoň co nám sdělili, tak už to při, při, s tím počítali v rozpočtech. Možná nepočítali s významným poklesem plateb do NOR 4, to je událost, která nastala v posledních týdnech, ale rozhodnutí o vlastních zdrovích o tom věděli. A pokud NOR bude přijatý v tomto roce. Národní systém účtování rozpočtu to zahrne ještě do letošních rozpočtů, ale co do plateb, co do hotovosti, to bude mít vliv hlavně v lednu, pokud bude NOR e, přijat v listopadu. Takže plán je takový, že by to mohlo být přijato na listopadové plenárce. Jak jste říkali, ono to je v podstatě neutrální pro evropský prost, eh, rozpočet a když to bude přijato v listopadu, tak to zahrnujeme eh, do mm, eh, fondu v lednu. Ale Eh, jaksi v roz, národních rozpočtech, to bude v národních rozpočtech 2016. Takže já doufám, že jsem vysvětlil la všechny otázky, které zazněly a jsme samozřejmě připraveni a těší nás, že eh, parlament je připraven rozhodnout k těmto dvěma norům eh, co nejdříve. Merci, Madame Calvino, vous avez laissé entendre que... Děkuji. Takže možná pan Preda by mohl přednést nějaké doplňující vyjádření. Děkuji, pane předsedo. Ano, já vám vysvětlím tu situaci z hlediska eh, AMIFu, to znamená Asilový migrační a integrační fond. A nyní přejdu na angličtinu. First... Takže já bych chtěl v první řadě připomenout, že tento fond AMIF se stává ze tří prvků, tedy v první řadě členské státy a národní programy, pak má tedy tu nouzovou pomoc a aktivity Unie. Ta nouzová pomoc se využívá jako reakce na konkrétní potřeby v průběhu roku. Ta byla rozpočtována na rok 2016 částkou 300 26 milionů, to bylo plně využito, stejně tak pro ty aktivity Unie 43 milionů na rok 2016 a již byly vyčerpány. A pak, co tu tedy zbývá, tedy ten program AMIF z víceletého finančního rámce eh, a jeho právního základu, tedy jít až do částky 1 miliardy a 400 tisíc v závazcích na rok 2016 aby se tedy implementovaly eh, rozhodnutí rady pro relokace. Tam to bylo nějakých 160 tisíc lidí v rámci těchto prostředků mohlo být přesunuto z Řecka do Itálie. 640 milionů již bylo mm, vyděleno členským státům pro tyto relokace a v průběhu tohoto roku nějakých 200 milionů, které zůstávají v těch položkách závazku, ty se přesunuly do no- tohoto nového nástroje na podporu té interní humanitární eh, situace, aby se Řecku pomohlo řídit ten vysoký počet eh, mm, uprchlíků, kteří tam stále jsou. 29. září tohoto roku rada přijala rozhodnutí, které umožní členským státům používat část těch prostředků, s kterými se počítalo na relokace, na financování toho režimu dohodnutého s Řeckem, tedy to byla ta doho- pardon, s Tureckem, kde tedy Turecko přijme ty navrácené osoby a toto rozhodnutí eh, by se mělo týkat až 54 tisíc lidí, kteří takto eh, mohou být z Turecka vlastně eh, někde přiděleni do nějakého členského státu. Takže ty prostředky z relokace mohou být používány právě tady na to rozesílání těch uprchlíků z Turecka do členských států. No a co tu zbývá z těch prostředků z AMIFu, to znamená nějakých 200 milionů a tyto se plně vyčerpají do konce tohoto roku a budou využity na nouzovou pomoc, která nyní tedy probíhá na základě žádostí ze strany členských států a Tady v návrhu opravného rozpočtu číslo 4 je požadavek komise, aby se AMIF navýžil o 140 milionů v závazcích, což se využije právě na řešení dalších dodatečných požadavků od teďka do konce roku v těch eh, situacích, které jsou poměrně volatilní, co se týče migračních toků, když se tedy eh, lidé snaží dosáhnout břehu Evropské unie, zejména na té jižní hranici. A Byly tu tedy požadavky na navýšení NOR číslo 4 a komise je přesvědčena, že takto bude schopna eh, řídit ty, jak si známe, eh, nebo očekávané požadavky na navýšení. Děkuji. Děkuji. Pane Fernandeš, máte odpovědi takto na vaše otázky? Pan Depre bude hovořit. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl říci, že celkově sdílím ty otazníky ze strany Jose Fernandeše. Co se týče plateb, jednou jsem tak trochu z legrace řekl, že se už tím nebudu zabývat, protože jednoho dne chcete další peníze a pak e, zůstane tolik peněz nevyužitých, které se vrací. Teď bez ohledu na to, jaký je důvod, ať už je to spožení ze strany členských států, nebo administrativní problémy, nebo nedostatek podnětů ze strany komise, je to velmi negativní z hlediska perspektiv růstu eh, v Unii. Tady je skutečný eh, problém a je dobře, že jsme zorganizovali v mm, určitý okamžik sezení, kde jsme hodnotili efektivitu eh, těchto systémů. V každém eh, případě tato věc se bude vracet, protože vlastně teď z mínusu se dostaneme do plusu eh, v dalším legislativním období a přejdeme z N2 na N3. Co se týče migrační krize, jsem rád, že mohu konstatovat, že jsou tady další prostředky, které budou dány k dispozici. Ale teď bych zareagoval na to, eh, co tady řekl pan Preza v podstatě eh, můžeme si položit otázku, zda to stojí více peněz proto, že ty politiky nefungují. Pokud se eh, podíváme na to, že vlastně <laughs> tyto částky nejsou využity, tak se stávají jaksi částkami, které bychom měli mít k dispozici. A co se týče takzvaného resettlement, tak tady nebudu rozvádět důvody. Prostě je to neúspěch určitých politik, které vytváří tento manévrovací prostor pro využití prostředků na jiné účely. Myslím si, že tato situace si zasluhuje hlubšího zamyšlení. Za třetí. Teď to neberte jako provokaci, ale připadá mi trošku surrealistické, když říkáme, že NOR 4 eh, mm, je vlastně mm, jakousi, jakýmsi střetem nebo eh, reakcí na e, situaci z hlediska Velké Británie. Pokud se Velká Británie rozhodla opustit EU, e tak by e, členské státy neměly platit další prostředky v souvislosti s rabatem jako jakousi korekci té situace. Možná jsem to špatně pochopil, omlouvám se. Také je tady otázka těch pokud. Pokud Byl bych rád, kdyby to bylo vysvětleno. Po Brexitu Libra byla devalvována nebo ztratila svoji hodnotu. Snížila se její hodnota. Ale jsou to Britové, kteří rozhodli o Brexitu. A my budeme využívat výnosů pokut na to, abychom vykompenzovali pokles Libry tak, jak se bude projevovat v evropském rozpočtu. Bylo by dobré, kdyby mi někdo vysvětlil tuto logiku. Britové řekli, odejdeme. O 20-30% se snížila hodnota Libry, to znamená, že i účast Britů se takto sníží a říká se, ne, to není britský problém, to je problém těch ostatních. Tak je to poněkud zvláštní. Kladu si tedy tuto otázku. Je tady přece jen něco pozitivního z hlediska té mechaniky e, pokud. E, my jsme vždy požadovali, aby výnos těch pokut se nevracel členským státům a zůstal v rozpočtu Evropské unie. Pletu se, není to tak? Pane předsedo, já bych byl rád, e, kdybychom se tímto zabývali s opravdu velkou pozorností. Mohli bychom nyní požádat komisi, aby nám řekla, jak to probíhá s Velkou Británií. Já si pamatuji, že v únoru pan Cameron říkal, nepřipadá v úvahu, aby EU měla jednu jedinou měnu Musí tady být více měn v Evropské unii. Když se podíváme na příspěvky Velké Británie eh, v Librách, eh, co to předpokládá? Předpokládá to paritu mezi eurem a librou. V jaký okamžik se stanovuje tato parita mezi těmito dvěma měnami? A jak se může vysvětlit, že ve chvíli, skutečné platby dochází k poklesu o 1 miliardu 800 milionů, pokud jsem to dobře pochopil. Takže první jaksi škoda, kterou zažijeme v Evropské unii, proběhne roku 2016. V podstatě Brexit statí, eh, stojí Evropskou unii 1 miliardu 600 milionů. Jak se vysvětluje eh, tato ztráta ohledně mm, kurzu Protože Británie platí eh, v librách. Kdy se stanovuje tato parita? Může nám to komise vysvětlit? Možná mm, by předtím ještě vystoupil pan Donano. Ano, já myslím, že to je eh, důležitá otázka. Je tady principiální problém, který se točí kolem této tematiky. Já bych chtěla říct si, společně s panem Fernandešem, že musíme mít čitelnější rozpočet Evropské unie pro občany. Je opravdu neúnosné, aby jsme nechápali, co se tady vůbec děje. A chtěl bych se vrátit především k otázce toho rozporu mezi eh, platbami a závazkami. Závazky, pardon. Každý rok je to stejné. Já jsem eh, kdysi využíval strukturální fondy a vím, že je tady rozpor dvou let. Tedy Eh, lhůta mezi žádostí a těmi finančními prostředky, které dorazí, eh, tato doba, to jsou dva roky, takže je to příliš dlouhé, je tady toto spoždění a to samozřejmě odrazuje uživatele a autory projektů. Pak tady mám otázku ohledně makrokondicionality. Vypadá to tak, že předseda výboru pardon, předseda komise poslal dopis předsedu parlamentu a řekl, že Španělsko a Portugalsko nedodržují tuto makrokondicionalitu a tudíž se jim pozastaví platby ze strukturálních fondů. Jsem překvapen, že rozpočtový výbor eh, nikdy nebyl konfrontován s touto otázkou. Je to divné. Je to Regi a Ekon, kteří se zabývají touto otázkou. A přitom jsou tady jednoznačné dopady na rozpočet. Já bych chtěl tedy vědět, proč rozpočtový výbor nebyl přidružen eh, k této eh, reakci. Ten dopis, který já jsem napsal předsedovi, tak ten obsahoval následující. My jsme byli velmi milosrdní ohledně Řecka a chtěli jsme tedy pochopit, proč je tady jiný přístup mezi tedy, eh, a proč jsou tady rozpory a rozdílné chování vůči Řecku, Španělsku a Portugalsku. Pane Dopreci, máte ještě jednu připomínku. Je to tak trošku provokativní, co se týče těch peněz, které musíme platit na devalvaci Libry musíme vlastně z toho stáhnout 9 milionů, protože v NOR 4 se upřesňuje, že v souvislosti se skutečností, že lékařská agentura EU, která sídlí v Londýně, a vzhledem k tomu, že dochází k změně devizového kurzu, tak eh, z rozpočtu se bude platit o 9 milionů méně. Eh, bylo by dobré, kdyby mi to někdo vysvětlil. V každém případě my musíme tyto agentury nechat ve Velké Británii, protože nás to vyjde laciněji, vzhledem k tomu, že dochází k snižování hodnoty Libry. Paní Modi? Eh, zástupkyně nebo zástupce komise. Může nám říci, v jaký okamžik se stanovuje parita mezi eurem a librou? Eh, pokud by se revalvovala Libra, tak by to znamenalo, že bychom na tom byli dobře. Vydělali bychom na tom. Pane Fernandeš, ještě další otázku. Pokud, jak se to říká francouzsky, pokud dochází k devalvaci Libry, tak to znamená, že ostatní členské státy musí platit více. Ale je tady jiná otázka. Pokud Libra vůči euru zvýší svoji hodnotu a pokud tak je otázka, zda se to vrátí do rozpočtu, anebo tady dojde k určitému převrstení. To bude probíhat mezi členskými státy. V tom konkrétním případě jde o to, že naše rozpočtová eh, kapacita je trošku jednostranná. My se vlastně eh, zabýváme jenom těmi výdaji. Takže prosím, máte slovo, komise. Fakt. Děkuji, pane předsedo. V podstatě je to charakteristika té eh, příjmové části evropského rozpočtu, že příspěvky členských států jsou stanoveny na konci kalendářního roku kdy eh, je definitivně odhlasován rozpočtovým orgánem rozpočet, což znamená tedy běžně do 31. prosince eh, eh, končícího roku před tím rozpočtovaným rokem. To znamená ty údaje na výpočet příspěvků členských států, které nepoužívají euro, jsou stanoveny 31. prosinci jak jsme říkali, na rok 2016 eh, byly stanoveny 31. prosince 2015. Nicméně současné eh, příspěvky členských států ne, se neprovádějí jedním blokem, ale v podstatě uh, jsou rozděleny na ty 12 měsíční um, v průběhu tedy celého roku jsou takto rozděleny. To znamená, může dojít k nějakým diskrepancím mezi eh, výměným mm, to výměnou sazbou na počátku toho roku, kdy jsou vypláceny mm, příspěvky a tou eh, opravdu reálnou hodnotou v době, kdy eh, jak se, jak si dostávají. No a ty diskrepance jsou, řekněme, oboustrané a v průběhu roku 2015 průběhu roku 2015 eh, Libra eh, narostla v tom směném kurzu a ke konci roku, já si nepamatuji tu přesnou částku, bylo to, eh, byly to stovky milionů dodatečných eur, které vlastně přišly díky těm stanoveným fixním hodnotám té směny. Nyní ale se to změnilo, Libra klesala již od počátku roku, ten pokles se nyní jaksi navýšil a proto očekáváme, že do konce letošního roku Eh, dojde tedy k negativním diskrepancím, to znamená k snižování příjmu e EU v eurech. Takže ten mechanismus je takový, že jakékoliv ztráty či výnosy se vracejí zpět do členských států jak tedy v té pozitivní, tak i v tom negativním eh, slova smyslu. Pokud tu dojde k těm negativním ztrátám, tak je tu riziko, že do konce roku ta uzávěrka vlastně končí deficitem. A, a je třeba se tomuto vyhnout a proto tu máme tedy určité, řekněme, rezervy, abychom vykompenzovali ty očekávané ztráty na tom směném kurzu, takže doufám, že tímto jsem to objasnil. Ještě bych chtěl jen na upřesnění. Proč neuvedete v tom eh, opravném rozpočtu eh, ty pokuty nebo tedy ty mimořádné příjmy ve skutečné výši a výši znehodnocení Libry, to znamená 1,8 miliardy. Proč to kompenzujete v tom, jak je to prezentováno? In the end. Na konci příspěvky do rozpočtu odpovídají výdajům, čili příjmy rozpočtu odpovídají výdajům. Ale pokud dojde k takové kurzovní ztrátě, která by znamenalo, že ne všechny výdaje jsou pokryty příjmy, tak pak bychom měli eh, v rozvaze deficit ve výsledku a myslím, že zatím v historii EU jsme vždy měli přebytky. Ale pokud by nastala taková extrémní situace, tak by mohl nastat deficit a tento deficit by se musel uhradit čerstvými příspěvky z následujícího roku. A to by byla nepříjemná situace, protože by to snížilo Eh, položky plateb pro rok 2017. Takže proto se snažíme, aby na straně příjmů v roce 2016 byl rozpočet vyrovnaný a proto část těch pokut eh, je eh, k tomu takto využito. Když dovolíte, my chceme, aby nedošlo k tomu, že by se muselo ty příspěvky GNI e, eh, obrátit, čili jestliže ty pokuty zaplňují e, nedostatky, tak aby se pak eh, zase nemuselo to řešit obráceně. Takže my ty pokuty zachováváme takto v, v rezervě a používáme je právě na pokrytí těchto mezer. Já jsem to pochopil tak, že rozpočtový výbor hlavně věnuje pozornost transparentnosti. Otázky příjmu, to je takový pytel, do kterého jak se tam se členské státy mezi sebou nějak dohadují, je to trochu složité. Některé státy na tom vydělají tím, že dostanou něco zpátky. Kdyby se to eh, řešilo na veřejnosti, tak by tady to flikování a drobné dohody mezi jednotlivými státy neexistovaly. My potřebujeme demokracii a oni se prostě mezi sebou nějak dohodnou, sflikují si to, řeknou, e, lidi to vás nemusí zajímat, to zajímá členské státy, tak prosím vás, ujistěte mě o jedné věci, já na to nedokážu odpovědět. E, nemám dost píle, abych to studoval. V NOR 4 máte skutečnou výši výnosu z pokut a tu miliardu osm jste dali do výdajů eh, jako eh, tu kurzovní ztrátu? A já si uvědomuji, že to, o co my jsme se pokoušeli, byla příliš velká transparentnost. My v Nor ne, nenavrhujeme eh, to takhle udělat, ale tam jenom navrhujeme zachovat ty pokuty proto, abychom nemuseli Eh, to znamená, že bude NOR 6, další, kde bude uvedena kurzovní ztráta, která eh, až tedy nastane, až bude známa v plné výši. Ne, ten zbytek nepůjde do dalšího opravného rozpočtu. Ten výsledek je tedy buď deficit nebo přebytek, o kterém hovořil pan Lena. Uh, Každý rok, jak víte, v někdy v dubnu zhruba následujícího roku eh, rozpočtujeme přebytek nebo deficit. My nechceme, aby v rozpočtu byl deficit a proto to ohlášujeme. My chceme naopak být extra transparentní, protože jsou některé pokuty, které pak budou finální, ale nebudeme je rozpočtovat, protože pak bychom podstoupili riziko deficitu a to rozhodně nechceme. Takže to je pouze informativní a nikoli rozpočtové oznámení. Pan Depry? Já jsem zdůrazňoval politickou diskrepanci, kdy se lidé rozhodnou opustit určitou organizaci, jejich hodnota se sníží a to pak musí ti druzí kompenzovat E, dalším příplatkem. To je ta diskrepance. Ale jinak k tomu, co říká komise. My jsme se stále byli za to, aby výnos pokud zůstal v rozpočtu. Jestli to dobře chápu, co navrhuje komise, tak to nechá v rozpočtu. Z titulu kompenzaci té nesmyslné ztráty, kterou musíme e, vykompenzovat, protože Britové blbly. V každém případě pokud se pokuty zobrazí v příjmech. Členské státy by, ten výnos, by si ten výnos pokud rozebrali. A na konci roku by byl deficit a pak bychom museli žádat členské státy, aby ještě přidali do kasy další peníze, aby se to vykompenzovalo. Takže, ale myslím si, že by přece jen bylo jasnější, kdyby se řeklo, jaká je výše ztráty, eh, to je prostě cena za Brexit teďka to tweetnete, že nevšimli jste si jedné věci, že už teď nás Brexit stojí 1,8 miliardy eur. Prostě nás to stojí eh, Evropskou unii, členské státy 1,8 miliardy. Vzpomeňte si, že předseda rady v únoru akceptoval několik modelů v Evropské unii. Všimli jste si toho? Dobrá. No nic, tak já myslím, že teď už všechno víme. A pan Gerd žádá o slovo. Takový neúplně seriózní komentář této záležitosti. Minulý týden jsem četl ve Financial Times a také včera jsem to viděl v německé televizi, že tam se tvrdilo, že Velká Británie vážně zamýšlí aby 42 tisíc lahví, které jsou někde ve sklepě v eh, rady nebo v jiné instituce, aby tyto lahvy byly vnímány jako britský příspěvek, a který se tedy stáhne. Eh, já si myslím, že u této eh, záležitosti bychom mohli také diskutovat se, se zástupci Velké Británie a mohli bychom jaksi zabojovat za to, abychom měli nějakou alespoň malou kompenzaci ze strany zastoupení Velké Británie a mohli bychom jim říct, tak to tady musí zůstat tyto lahve, když pojedete pryč, protože my v podstatě utrpíme tyto ztráty, které budou v rozpočtu a které nejsou úplně vykompenzovány. Takže to je můj takový nápad k této záležitosti. Ostatně je tady muzeum, které nám bylo mm, jaksi odkázáno ze strany Belgického království a to také e, patří k majetku, když dochází e, k dělení majetku v rámci rozvodu. Já nevím, jestli ti Britové e, se budou účastnit jaksi renovace tohoto muzea, těch nákladů, které to bude stát Evropskou unii a navíc tady budou také provozní náklady na toto muzeum. Dobře, Pane Fernandéš, závěr. Nemohli bychom tady ten Nord 4 vnímat jako jaké, jakési rukojmí v případě vyjednávání ohledně eh, revize eh, víceletého finančního rámce a rozpočtu 2017, protože rada bude požadovat, abychom odhlasovali NOR 4 koncem Eh, října, tedy na tom druhém plenárním zasedání v říjnu ve Štrasburku. A možná bychom mohli jako princip říci, že vše se musí projednat v celku, to znamená NOR 4, NOR 5, eventuálně i tedy přeskum víceletého finančního rámce a potom rozpočet na rok 2017. V takovém případě musíme ještě vyčkat na stanovisko rady, zatím ho neznáme. My jsme lidé dobré vůle, a jsme připraveni vyjednávat. Ten míček je teď na straně rady. Pokud rada chce vyjednávat, my jsme připraveni. Pokud rada není schopna vyjednávat, tak nemůžeme vyjednávat, ale je na nich, aby zareagovali. My, my jsme připraveni vyjednávat. A samozřejmě, že všechna témata jsou propojena, tak jak jsme o tom hovořili. A když Portugalci mluví o míči, a Evropě, tak oni dobře vědí, o čem mluví. Zřejmě se chystají na to, že dají gol. A nyní přejdeme na další bod na programu. A slovo má Patricia Šulin, naše kolegyně, bude hovořit o uvolnění prostředků z Fondu Solidarity Evropské unie. Patricia, máte slovo. Predsedujoči. Děkuji za slovo, pane předsedo. Evropský fond Solidarity byl vytvořen, aby se zajistila nouzová pomoc v případě nějakých rozsáhlých eh, pohrom. Mm, došlo k opravě za rok 2017 došlo k navýšení dodatečných 15 milionů v položkách závazků, aby se zajistila dostupnost prostředků pro předfinancování v případech takovýchto událostí. Evropský fond Solidarity ale je více než finanční pomoci. Je to také politické sdělení o solidaritě vysílané těm postiženým občanům a umožňuje poskytnout eh, tu nezbytnou pomoc rychle. A schopnost eh, načasované reakce umožní Unii plnit své cíle i do budoucna a proto se doporučuje, aby ty částky byly zapracovány do rozpočtu na 2017 a chtěla bych požádat všechny, aby jej podpořili. Děkuji za vaši prezentaci a doporučení. Hlásí se někdo o slovo? Nevidím nikoho. Pozměňovací návrhy ke zprávě paní Šulin musí být předloženy do 14. října do 10. hodiny dopoledne a rozpočtový výbor se k její zprávě a pozměňovacím návrhům vyjádří 9. nebo 10. listopadu a plenárka nevíme, kdy si to přesně dá na program, ale zřejmě asi do konce roku to projedná plenárka. A nyní dostává slovo kolega Viktor Negeresku. Týká se to uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Estonská Petroleum and Chemicals. Děkuji. Já budu hovořit anglicky. 11. května 2016 Estonsko podalo žádost o uvolnění prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jedná se o více než 1 milion eur Eh, týká se to více než tisíce pracovníků, kteří jsou přebyteční. 800 z nich by tedy mělo eh, využít tuto podporu. Estonsko je hodně závislé na vývozu, hlavně služeb eh, a tady to propuštění v severovýchodním Estonsku Ehm, už v uplynulých letech bylo poměrně výrazné v důsledku turbulencí na ropném trhu a vzdálené mm, umístění daného regionu. Takže ta zpráva EGF také hovoří o tom, že produkce chemikálií v Evropě poklesla oproti e, jiným výrobcům v odvětví a e, tady, tedy došlo k poklesu v souledu s projekty EGF. Návrh je kompatibilní se vším, co e, k tomu patří, včetně efektivnosti využití zdrojů a udržitelné ekonomiky. Takže já tento e, návrh a tuto zprávu podporuji. E, chtěl bych poprosit kolegy, aby příliš ne přidávali politické pozice k, to, k tomuto, k této zprávě nebo k tomuto názoru. Děkuji. Zpravodaji pan Taran požádal o slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mně ta zpráva naprosto vyhovuje a děkuji zpravodaji. Jsem si plně vědom toho, že nemám tam nějak uvádět žádné politické další aspekty k Fondu pro přizpůsobení globalizace a chci eh, poprosit, aby i sekretariát a všichni v souvislosti s komunikací o tomto projektu si uvědomili, že to, to, tyto prostředky budou použity na aktivní opatření pro zaměstnanosti a nikoli jako dotace pro ropní průmysl ve Stonsku protože jsou některé části obyvatel a médií, které zatím nepochopily, jak funguje Fond pro přizpůsobení se globalizaci a představují si, že e, to e, bude sloužit jaksi k pokrytí špinavé práce. Dále bych chtěl upozornit, že rozpočtový výbor někdy může být velmi vlivný, protože před rokem kolega a já jsme eh, se obrátili na estonskou vládu a požádali jsme je, ať o to požádají. A oni řekli, ne, děkujeme, máme sami vlastních peněz dost. O rok později si požádali, takže vidíte, jak je rozpočtový výbor důležitý, když dobře pracuje. Děkuji. Merci. Děkuji. Takže oceňuji úsilí nás všech, hlavně v Estonsku. Pan Thank you very much. I also... Děkuji. Také já bych tady chtěl dodat, že je to poprvé, kdy Estonsko o něco žádá z tohoto fondu. A podle mého názoru je to opravdu důležité, protože bohužel to, k čemu došlo a dochází s tímto odvětvím eh, chemického průmyslu ve východním Estonsko je smutným příkladem toho, jak vlastně fungují ty eh, nízké ceny ropy vůči novým technologiím. To má velké dopady tedy eh, v, to, v rámci toho chemického průmyslu, ty nízké ceny ropy. A, a také je důležité zdůraznit, že tato oblast, tento region v Estonsku je mm, z sociálního hlediska poměrně um, citlivý, zranitelný, takže opravdu potřebuje podporu. Ta podpora ze strany Evropské unie tu má jaksi praktický význam, ale také morální význam, jakožto tady podpora vyjádření evropské solidarity. A také bych chtěl zdůraznit, že tato podpora, pokud bude tedy odsouhlasena, tak bude eh, přidělená na opatření ve prospěch pracovního trhu. Děkuji. Merci. Děkuji. Nevidím nikoho dalšího, že by se hlásilo slovo. Nikdo nespochybňuje Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, ale bylo by dobré, pokud by se dal použít předtím, než dojde k tomu propouštění. Inu. No, tak to je. E, pokud pan Negresku nemá nějaké připomínky, tak bych řekl, že výbor MPL se vyjádří stanovisko, o kterém bude hlasovat zítra 12. Pozměňovací návrhy, které byste chtěli vy předložit k zprávě Negresku, musíte předložit do 13. října. Rozpočtový výbor se ke zprávě vysloví 24. října a zpráva bude projednána a odhlasována na plenárce 26. října. A tím se dostáváme k stanovisku, které připravuje kolik Vioty. Týká se to řešení pohybu uprchlíků a migrantů a úlohy vnější činnosti EU v této oblasti. Pane Vioty, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Come, come annunciato lei, il nostro è un progetto di pari... Eh, tak jak jste uvedli, Jedná se o návrh stanoviska, eh, které zpracováváme a tento návrh nebo toto stanovisko je určeno AFETu a DV, což jsou příslušné výbory. Krize kolem přistěhovalců, uprchlíků, která začala roku 2013, má dopady z hlediska celé řady aspektů. Máme nedostatek prostředků, abychom mohli řešit dostatečně rychle tuto krizi. Návrh komise jde správným směrem a vybavuje evropský rozpočet nezbytnou flexibilitou, tak abychom mohli řešit tuto velmi závažnou krizi, která bude jistě existovat také v budoucnosti. Členské státy se snaží najít řešení v evropském rozpočtu hledají eh, řešení. Mám na mysli zvláště svěřenecký fond určený Africe, dále fond pro syrské uprchlíky v Turecku. Pro nás je neakceptovatelné, aby tyto prostředky se vymykaly eh, kontrole parlamentu. Pokud chceme vyřešit otázku přistěhovaleckých toků, Musíme zohledňovat cíle, které jsme stanovili pro naše finanční nástroje. Nemůžeme akceptovat, aby eh, nástroje, které jsou určeny eh, pomoci rozvoji, eh, byly přesměrovány na posílení vnějších hranic. Musíme řešit problémy z hlediska jejich hlavních příčin. A my víme, že členské státy často řeší tyto problémy. Svěřenecký fond, který komise navrhla, je důležitým krokem a ten nám umožní uvažovat o dalších možnostech posílení růstu v Africe. Děkuji, pane Vioty. Jde o to, jakým způsobem zajistit mír na Středním východu, jakým způsobem řešit situaci také v, Evro- v Africe. Další řečník. Děkuji, vážený pane eh, předsedo. Ta otázka, která tady zazněla, je natolik obtížná. Pánia, EU. Ano, ono je pro náš výbor složité zareagovat na toto téma. Financování externí politiky EU, to je něco, o co se snaží, co se snaží vyřešit eh, tento text. Ty výdaje eh, těchto prostředků jsou tak nějak úplně mimo dosah nebo mimo možnost dohledu jakéhokoliv parlamentu. Daňový poplatníci vědí, že nějaké špatné vynakládání prostředků k tomu by nemělo dojít. Pokud se vytvoří takovéto fondy, tak by se nad nimi mělo opravdu řádně dohlížet a je na nás, členy tohoto výboru, abychom rozhodli, jak tato kontrola bude prováděna. Já mám, eh, jsem do určité míry kritická vůči existenci takového fondu Uvidíme, jak to bude propojeno s tím řádným vynakládáním. Um, nevím, zda občané budou souhlasit, aby prostředky jaksi plynuly z našich kapes do Afriky, ale je třeba tady opravdu zajistit, prokázat, že jsou tu jasné důvody, proč tak činit, kam přesně míří, protože pokud tyto prostředky jsou jenom jaksi vynakládány na nějaké projevy dobré vůle obecně, tak to není dostačující. A já tu nijak nespochybňuji tu potřebu řešit migrační situaci, jenom ten způsob, jak to celé probíhá, s tím prostě nesouhlasím a jsem k tomu kritická. Pak, co se týče přípravy, tady na úrovni parlamentu musíme zajistit to, že otázky udržitelného rozvoje a lidských práv budou vždy brány v potaz. Transparentnost otázka zodpovědnosti, to jsou zásadní principy a stejně tak zviditelnění a řádné vykonávání dohlody. To je naprosto zásadní, to se musí ostatně plnit u jakéhokoliv. Děkuji, paní Jacqueline Mackey. Je pravdou, že toto jakési roztřištění rozpočtu je předmětem znepokojení. A zpravodaj eh, pro tento rozpočet na rok 2017 řekl, že tento rozpočet musí být čitelný pro občany. A tady máme problém, že je tady celá galaxie rozpočtů. A máme také dojem, že tady v podstatě ten rozpočet neodpovídá našemu očekávání, takže se vytvářejí různé dodatky a v podstatě to uniká kontrole. Nikdo další nežádá o slovo? Pane Bioty, Chcete ještě něco doplnit? Nikoliv. Dobře. Takže 19. října do 10 hodin můžete předložit pozměňovací návrhy. Budeme hlasovat na rozpočtovém výboru 9. nebo 10. listopadu a předáme tuto cenou jaksi osvíceneckou rozhodnou zprávu AFETu a DEVE, které jsou společnými výbory na základě článku 55, aby byla odhlasována. A doufám, že vaše zpráva bude oceněna vašimi kolegy. Co se týče eh, zprávy o Evropské investiční bance, vzhledem k tomu, že paní Eder Gardia Zabal má celou řadu dalších aktivit, eh, tak se domnívá, že by bylo vhodné odložit prezentaci tuto, této zprávy. Tato zpráva se opírá o novou regulaci, která byla připravena a my jsme přidruženi k této záležitosti vedle Ekonu, tak tomu nebylo předtím. Takže tato zpráva je odložena. A tím pádem přeruším naše jednání. Naše jednání bude opět zahájeno v 15 hodin. A budeme hlasovat od 16 hodin. Máte otázky? Jednání je přerušeno.